Meine sehr geehrten Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, znovu zahajuji naše zasedání. Poprosil bych vás, abyste se usadili. Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Dámy a pánové, pokračujeme v našem zasedání. Nejprve bych vás chtěl informovat o tom, že písemné prohlášení o boji proti skleroze multiplex v Evropě si získalo dostatečný počet